v útoku proti této chorobě v EU, ale také v dalších státech. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tím uzavírám tuto rozpravu a následující bod je krátké přednesení zprávy eh, pana Enrique Guerrera Saloma o dopadech světové finanční a hospodářské krize na rozvojové země a rozvojovou spolupráci. Prosím, pan kolega Saloma, čtyři minuty. Děkuji vám, vážený pane komisaři. Finanční a hospodářská krize vyvolává Eh, velmi závažné dopady eh, pro eh, rozvojové a nově se země, zvláště v těch zemích, které mají nízké příjmy, má krize vážné dopady. Tato krize stavila trvale udržitelný růst, který jsme pozorovali za posledních deset let, desetiletí v těchto zemích. hospodářských růst, který vytvářel pracovní místa, přispíval také k rozvoji zdravé úprava infrastruktury, eh, externí zadluženosti a také eh, pomáhal bojovat eh, proti zadlužení. A v této souvislosti je důležitá také rozvojová pomoc. Před touto krizí zmíněné státy již trpěly nedostatkem potravin, což ohrožovalo živobytí mnoha lidí, stejně jako krize energetická si žádala Eh, obrovské úsilí od těch států, které jsou závislé na surovinách a eh, ropná krize. A pak eh, to vše mělo dopady na infrastrukturu a to vše vždycky nejvíce zasáhne ty nejchudší státy. A současná krize ty obtíže těch zemí jenom zvýraznila, tak jak už na to poukázala Evropská komise rozvinuté a rozvíjící se země byly také e, zasaženy, ale teď třetí vlna krize čeká, e, že dopadne na ty nejchudší země ve světě krize ekonomická přejde do krizi rozvojové, sociální a humanitární. A všechny oblasti aktivit ve zmíněných zemích byly poškozeny. Poškozeny z hlediska hospodářského růstu, který byl mnohem nižší v roce 2009 než v letech předchozích. Oslaben byl také obchod. A to také poškodí eh, běžný účet těchto států. Také se objeví mnohem menší objem zahraničních přímých investic. Tyto země nemají přístup k zahraničním zdrojům financí a objevuje se také změna postojů mezi zeměmi rozvinutými. Zaznamenáváme také snížený objem příjmů remitencí tzv. od imigrantů a to vše klesá. 100 miliony lidí v důsledku krize se nyní dostali na seznam těch nejchudších na celém světě a miliony dětí zemře eh, na kontinentech jako Afrika a v tváří v tvář těmto skutečnostem musí Evropa vystoupit jasně a musíme trvat na dodržování sad eh, cílu rozvoje milénia a musíme trvat na vyčlenění zdrojů, finančních zdrojů pro pomoc těmto státům a musíme také apelovat na snížení zátěže pro imigranty, neměli bychom se uchylovat k protekcionistickým postojům a nechceme také ohrozit klovědnávání z Doha. Chceme se zbavit daňových rájů a měli bychom se zaměřit na dluhové moratorium pro ty nejchudší státy na světě. Jakožto zpravodaj pro tuto zprávu bych rád dosáhl nejlepšího možného konsenzu. Eh, přijal jsem pozměňovací návrhy z nejrůznějších politických stran, ale zítra eh, předložím ústní návrh k odstavci 34 to zprávy, který se zaměřuje eh, na získání většího objemu podpory. Evropa musí hovořit jedním hlasem, hlasem silným a pomáhat rozvojovým zemím. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji, a dávám slovo panu komisaři Dalimu. Thank you, Mr. President. Bych chtěl poblahopřát za velice jasnou zprávu, jak bylo zdůrazněno v této zprávě. Rozvojové země byly ovlivněny touto krizí mnohem více, než se očekávalo. Byly zasaženy jednak výkyvy eh, cen komodit, také se snižují remitence, kapitálové tloky, eh, toky, takže to vedlo ke zhoršení situace. Celá řada rozvojových zemí musela také snížit sociální výdaje, především v oblasti vzdělávání, zdraví a to mělo neblahé sociální dopady, což ohrozuje dosažení cílu tisíciletí, ale také to eh, kazí eh, nedávný vývoj. Především země v subsaharské Africe zcela jistě budou pokulhávat. Evropská unie prokázala jednotnost a vedoucí úlohu, když zareagovala na tuto krizi a především spolu s G20, OSN a G8 je globálním hráčem. Jednáme velice rychle, efektivně pomocí legislativních nástrojů, kdy pomáháme rozvojovým zemím, aby mohli zvládnout tuto krizi. V loňském roce na jaře jsme jednali velice koordinovaným způsobem, abychom zmírnili lidský dopad této krize, především v rozvojových zemích, abychom ochránili nejzranitelnější skupiny. Naše odpověď je nejen odpovědí našeho společenství, ale také odpovědi jednotlivých eh, členských států. To znamená, existují i bilaterální odpovědi, eh, zdroje mezinárodních eh, organizací, tak jak to požaduje G20. Užší spolupráce s IMF a se Světovou bankou musí být konzistentní. Tyto organizace se vzájemně doplňují ve své pomoci. Co se týče této zprávy, tak komise vytvořila velice konkrétní krátkodobé mechanismy. Především je to systém Flex, kdy se chceme zaměřit na zranitelné země, kde priorita eh, ve výdajích by se právě měla zaměřit na sociální oblast. Dále je to otázka relokace desátého rozvojového fondu chceme podpořit tradiční nástroje Flexu a chceme posílit stávající nástroje. Naše pomoc bude zcela jistě sehrávat velice důležitou úlohu v našem partnerství, kdy bojujeme proti krizi. Takže komise vítá vaši spolupráci a podporu, že jednotlivé členské státy do roku 2015 chtějí eh, dosáhnout 1,7 eh, našich eh, cílů. ODA se musí zvýšit a žádáme celé společenství dárců, aby zvýšili objemy pomoci i jejich účinnost. 21. dubna komise vydá balíček eh, rozvoji, který navrhuje státům a budeme hovořit o krocích, jak dosáhnout eh, cílu tisíciletí. Chceme zajistit urychlený pokrok naplnění těchto cílů. Bude to také přežitost, aby Evropská unie přispěla k revizi OSN, která proběhne v září. Evropská unie musí být důvěryhodná, musí se hravat dále vedoucí úlohu v oblasti mezinárodního rozvoje. Děkuji a nyní přejdeme rovnou k seznamu spontánních řečníků. Paní Basesku, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Hospodářská finanční krize se výrazně dotkla Moldávie, která patří těm nově se rozvíjejícím zemím. Ekonomika klesla 9% v loňském roce podle hodnocení Mezinárodního měnového fondu a nezaměstnanost dosáhla 16%. Je nezbytné stimulovat přímé zahraniční investice do naší země. Republika nejala najala evropské poradce, které mají pomoci ministrům eh, v Kišiněvě, vzhledem k tomu, že my Rumuni hovoříme stejným jazykem jako mm, mm, Moldavané, mohou právě oni získat velký přínos z našeho poradenství, mohou využít také možnosti přínosů z remitencí eh, moldavských občanů pracujících v zahraničí, protože toto jejich ekonomice výrazně pomůže. Já jsem velice ráda, že právě Moldávie získala 2,6 eh, z finančního balíčku Mezinárodního měnového fondu pro leta 2011 až 2013 a eh, premiér Moldavie získal tuto částku právě dnes eh, na konferenci dárců. Eh, kolega Sánchez Prezidu jako následující. Señor presidente, aunque el epicentro de la crisis no es... Pane předsedo, Jádro krize není v rozvojových zemích, tam to nebylo způsobeno, ale byly nejvíce dotčeny eh, celým eh, cyklem Investice jsou stále snižovány a krize byla tedy do vlečena do těchto rozvojových zemí. Základní výrobky jsou hůře placeny a to vede ke další nerovnováze. Reakce na krize eh, musí eh, být však taková, aby zájmy těchto zemí eh, byly rovněž zohledněny. Ve výboru pro ekonomiku žádáme, aby Mezinárodní měnový fond se rovněž zabýval dopadem na rozvoj rozvojové země a komise musí předložit sdělení o tom, jak by bylo možné zavést daň z finančních transakcí, tak aby bylo možné podporovat eh, další udržitelný rozvoj. Blahopřeji eh, také zpravodaji. Děkuji. Eh, nyní kolega Schmidt. Děkuji. Dobrý večer, pane komisaři. Chtěl bych vás v této pozdní hodině přivítat. Pevně věřím, že tato krize bude překonána prostřednictvím volného obchodu, ne protekcionářství. To znamená, Evropská unie musí nechat otevřené trhy, musíme překonat tuto krizi, musíme bojovat proti chudobě, musíme být otevření. AKT a Evropská unie se setkají v Tenerife a vždy poukazujeme na to, že vznikají problémy, které jsou způsobené dotovanými zemědělskými produkty na jejich trzích. A naše politika se snaží vytvářet zdravé trhy pro zemědělskou výrobu ve našich zemích. Evropská unie prokázala vedoucí úlohu, to říká pan komisař, ale měli bychom mít spravedlivý obchod. Ano, děkuji, kolegyně Ferreira. Jedna minuta. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem eh, k potravinové, energetické, finanční, ekonomické a sociální krizi Toto de facto představuje různé projevy jedné strukturální krize, která trvá už desetiletí a některé oblasti, jako subsaharská Afrika, se eh, zaznamenává zhoršení té situace a eh, rozvojové země mají některé společné vlastnosti jsou závislé na exportu a mají nedostatek surovin, nediverzifikovanou ekonomiku a e, převažuje tam zemědělství a cestovní ruch. Je tam malý objem zahraničního kapitálu. Liberalizace obchodu, která byla těmto zemím vnucena, často prostřednictvím vydírání, pouze jejich závislost zhoršila a to zhoršilo celkové možnosti dalšího rozvoje. Zahraniční dluh představuje u rozvojových zemí velký problém. Je, e, stále e, jejich dluhy nebyly splaceny a dosahují astronomických částek. A právě odpuštění dluhu, dluhu představuje existenční problém pro ně. Děkuji. Spravedlivé je také dodržovat řečnický čas. Na závěr poprosím ještě kolega Mila na jednu minutu. Největší hospodářská krize od 30. let se nedotkla těžce jenom Evropy, ale i rozvojových zemí. Přitom to nespůsobily spekulace, chuť získat veliký zisk. Především v anglosaském eh, oblasti eh, přivedla svět eh, na pokraj propasti. Globalizační koncepce a deregulace k tomu přispěly. Evropské státy se zadlužily při rozběhu svého hospodářství, ale v rozvojových zemích toto není možné. Rozvojovým zemím musíme dát možnost, aby se chránili před dovozem levných produktů, které narušují eh, životní podmínky. Rozvojovým zemím musíme dát možnost se osvobodit. Klasická rozvojová pomoc eh, není eh, vhodná. Dále je také nutné bojovat tím, že budeme regulovat finanční trhy a je nutné zavést daň z finančních transakcí akcí. Děkuji kolegovi Melcerovi. Eh, chce se ještě vyjádřit komise? Nikoliv, takže tato debata je ukončena. Hlasovat se bude zítra. Eh, příští zasedání začne zítra eh, v 9 hodin, bude trvat do 13 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu. Děkuji všem eh, poslancům a poslankyním i tlumočníkům za to, že dnes vydrželi.